Friends, I want to ask you to take your... Přátelé, já bych vás požádala, abyste se usadili, poněvadž eh, mnoho poslanců odjíždí po železnici či odlétá vzduchem z Bruselu dnes večer, z Bruselu dnes večer. A chceme tedy být co nejefektivnější. Máme před sebou dlouhé hlasovací zasedání a okamžitě poté proběhne velmi krátká schůze koordinátorů. Takže potom požádám všechny, aby, kdo nejsou koordinátory, aby co nejrychleji odešli. Tak a nyní budeme hlasovat. A je to návrh otázky k ústnímu zodpovězení pro komisi. A týká se to korporátní sociální zodpovědnosti. Začneme hlasováním o kompromisním textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Otázka číslo čtyři. Jde opět kompromisní text s ústní změnou paní Harkin, která přidává slovo voluntary. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ne, takže to prověříme na žádost. Takže eh, otevírám hlasování, končím hlasování a je to schváleno 620 hlasy. Otázka číslo 5, opět kompromisní text. A k tomu dám paní Gerius. Děkuji, já se omlouvám za zdržení, ale podle nás prý jsou určité obavy, které se týkají té otázky číslo 5, eh, pokud se týče informování a konzultace zaměstnanců v případě restrukturalizace. Jak si asi budete pamatovat, eh, příslušná eh, legislativa byla v roce 2013 schválena na plénu a ta otázka 5 eh, není plně v souladu s tenkrát eh, schváleným textem. Já bych tady navrhla ústní změnu, kde se říká, navrhne komise právní akt, čili místo právního rámce právní akty o informování a konzultaci zaměstnanců v případě restrukturalizace. Čili aby to bylo v souladu s předchozím návrhem. Ano, děkuji. Takže budeme hlasovat o kompromisním textu. Otázky 5 tak je nyní upravená. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Ne, přebývá nám jeden hlas za EPP. Teď je to v pořádku a je to schváleno. Rozdíl, eh, tedy je to schváleno jednomyslně. Tak a nyní eh, závěrečné hlasování o těchto otázkách. Jde pro? Ne, pardon, to samozřejmě musíme odhlasovat elektronicky.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 A teď přejdeme uh, A nyní budeme hlasovat o sociálním dumpingu. Pozměňovací návrh číslo jedna je nepřípustný. Přejdeme tedy ke 142, kde pro proti, zdrželi se přijat. Návrh 143 pro, proti, zdrželi se zamítnout mi to připadá, ale raději to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. EPP má o jednoho člena navíc. Teď je to v pořádku. Přijato dva hlasy. Kompromis. Ne, pozměňovací návrh 145, 146 a 7 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. Kompromis A. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis BA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 187, 188, eh, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis C a pro, proti, zdrželi se přijat. A na straně 11 215, kdo je pro? Proti, zdrželi se Musíme to zkontrolovat elektronicky, zahoje elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 219 pro, proti, zdrželi se. Musíme ho také zkontrolovat elektronicky, zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Je zamítnut. 220, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 232, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis a, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 234, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. FEM 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis F, ne, ne. 245, 246, 247, 248. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Kompromis F. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. Pak na straně 18. 278, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 279 a 280, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis G, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Strana 20. 293, kdo je 294 až 298. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Na další stránce 21. 307. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Mohlo by to být přijato. Zkontrolujeme elektronicky návrh 307. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnut. 310. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 313. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Pro proti, přijat. 315 a 316, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuty, kompromis I pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, Na straně 24 je návrh 346 a následující. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale zahájíme hlasování, zkontrolujeme to elektronicky. Mm, protože eh, v publiku nebyla jistota. Končím hlasování. Je přijat. Ale nezvedli jste pořádně ruce. 358 pro a následující, tedy až 362, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuty, kompromis L pro, proti, zdrželi se přijaty. Na straně 29 kompromis LA, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 414, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 415, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 415, zahajuji hlasování a končím hlasování. Je zamítnut. <clears throat> 420, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 420, zahajuji hlasování a končím hlasování. zamítnout 423 pro, proti, zdrželi se zamítnut, bych řekla. Nechcete to kontrolovat. Dobře, já si myslím, že to bylo v pořádku. 425 a 426 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. To bylo 425 a 426. Kontrolujeme elektronicky. A končím hlasování. Zamítnuty. Tran 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Tran 18. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. 444, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozněvací návrh TRAN 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. TRAN 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 462, kde pro? A ten odpadá. Omlouvám se, říká předsedkyně. 464 také odpadá. 465 a 466. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. Kompromis P. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 480 pro, proti, zdrželi se přijat. 481 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 481, zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijat. Tran 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Tran přejdeme na stránku 39. Please Paní předsedkyně, jenom jedna prozba. Děláte to určitě dobře, ale pravděpodobně máme každý jiný seznam. Když řekne stránka 30, řeknete stránka 39, tak u nás je to prostě něco jiného, jinak se eh, spleteme, protože je to trošku složité a je třeba dávat pozor. Já vím, že každá skupina má svůj vlastní seznam. A já mám potom ten celkový pro všechny. Tak dobře, nebudu už se zmiňovat o čísle stránky, aby to nebylo zmatečné. Tran 16 a Tran 19. Budeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekla bych, že jsou zamítnuty, ale e, raději zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování a končím hlasování. je to přijato. Pětset tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 504 pro, proti, zdrželi se, přijat. Zkontrolujeme 504, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Vidíte. Tran eh, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 507, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Zkontrolujeme 507. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tran 26, kdo pro? Proti? Zdrželi se přijat. Stran 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 523. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 524. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 525. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 525, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. 528 s 529 a 530. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis S A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. devět spolu z 540 až 545. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuty. Kompromis T. A kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromis T. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Návrh 564. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 565 pro, proti, zdrželi se přijat. Zamítnut, omluvá se předsedkyně. Chcete to zkontrolovat? Ne, takže kompromis V pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis VA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 586, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 584, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Musíme to zkontrolovat elektronicky, je to nejisté. Alespoň do rukou jsem to neviděla, takže zahajujeme hlasování a končím hlasování a je přijat. Kompromis dvojité V. Pro, proti, zdrželi se přijat. 587 až 590 společně. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuty. Kompromis X. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. FEM 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 604 pro, proti, zdrželi se přijat. Zkontrolujeme 604, zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je zamítnut. 607. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to vzít ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 608. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Zkontrolujeme 608 elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. 609, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Zkontrolujeme 609, zahajuji hlasování, Končím hlasování. Přijat 29 hlasů proti 21. 610. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Kompromis Y. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Návrh 623 a 6, 24 a 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Kompromis Z. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Amendment 647. 647. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Zkontrolujeme to. 647 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování a končím hlasování. Šestset čtyřicet devět a šestset padesát. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis AA, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 666 spolu se 667 až další, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Kompromis BB, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis a kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. FEM 7, kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Kompromis CC, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Návrh 687 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. S kontrolem 687 zahajuji hlasování a končím hlasování. Je zamítnut. 688 pro, proti, zdrželi se, já bych řekla, že je zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky 688, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh 690 až 696, všechny společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zamítnutý Kompromis D D Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 701. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnut. 701 zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnout. 702. Tam je udělené hlasování. Je tam první část, celý text mm, bez slov eh, v balíčku eh, mobility pracovníků. Nejdříve o první části, jde pro, proti, zdrželi se, přijata. Nyní druhá část, pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Návrh 703, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky 703. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijat. Úvodní ustanovení. Dvojka a trojka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijaty. Čtyři. Kdo je pro? No, ten odpadá. Pět. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. šest Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Sedmička odpada, osm, kdo pro, proti, zdrželi se přijat, devět, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, deset pro, proti. Zkontrolujeme devítku, zahajuji hlasování a končím hlasování přijat. Desítka kde pro, proti, zdrželi se přijat. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijat. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se přijat. Třináctka pro, proti, zdrželi se přijat. 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ale zkontrolujeme 23. Končím hlasování a je zamítnut. Tran F kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, F. Zkontrolujeme tran F, protože nebylo to úplně jasné. Tran F, eh, the vote is open. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 24, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Zkontrolujeme elektronicky 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 25. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 26. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 27, kde pro? No, takhle, raději to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Ohledně 27. Končím hlasování. Přijat. Kompromis AC, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis AB, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 44, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Fem B, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Návrh 45, pro? Proti. Zdrželi se Zamítnout. Návrh 46. Kdo je pro? Kdo je pro ještě jednou? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis AE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. FEMD, D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. FEM E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Oddělené hlasování u padesátky Having regard features, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijat. Druhá část, such as transport, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Zkontrolme druhou část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Tran A. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Tran B. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky 107. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijat. Padesát tři, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 54 pro, proti, zdrželi se přijat. 55 pro, proti, zdrželi se. Těžko říct, zkontrolujeme elektronicky. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis AG. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromis minus A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 63 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis AH pro, proti, zdrželi se přijat. 74, kde pro? Proti, zdrželi se přijat. Zkontrolujeme 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Sedmdesát pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nevidím vás pořádně, nezvedáte dost ruce. Zkontrolujeme to elektronicky. zkontrolujeme, zda už to není přijato nebo on odpadá. Uh, Spoleháme se na místo předsedkyni s tím, že už jsme to odsouhlasili. 76 pro. Tak ten ne. Teď máme štěstí 85 pro. Společně s 86, ano. 85 a 86, kdo je pro ještě jednou? Proti. Zdrželi se. Zamítnuty. Ale zkontrolujeme je. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuty. Kompromis A, I. Pro, proti, už potřebujeme prázdniny. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 89,90 společně. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuty. Zkontrolujeme je elektronicky 89 a 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. A je. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis AL. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? 110. S ústní pozměňovacím návrhem od zpravodaje 0,6 nahrazeno 0,7 Nejdříve s ústním pozměňovací návrhem jde pro? proti, zdrželi se přijat. A nyní 111. Tam je také ústní pozměňovací návrh. Tak s poz, ústní pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijat. Sto kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 117, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 119, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AD, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 122, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Zkontrolujeme 122 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 123, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 124 pro, proti, zdrželi se přijat. Zkontrolujeme se 24, zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnut. O dva hlasy. 126, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 128, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 129, ne, ten ne, 130. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. a bylo to v pořádku. AK, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A tím jsme dospěli na konec seznamu návrhu e, této zprávy. Budeme hlasovat nyní elektronicky o takto pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Takže končím hlasování. 37 hlasů pro, 7 proti. Výsledek jmenovitého hlasování bude obsažen ve zprávě. Chci poděkovat zpravodaji a všem stínovým zpravodajům ví, že jste měli 22 schůzek. To myslím, že na Guinnessovu knihu rekordů. A nyní přejdeme dál k návrhu zprávy pana Krasnodebského. Začneme kompromisem číslo jedna. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdržel se schváleno. 56 pro, proti, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schvá, zamítnuto. 59, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 50, 60, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 61 odpadá. 65 společně se 66. Hm, takže staženo, potom kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Vrátíme se zpátky k 61, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní se vrátíme eh, k kompromisu 2. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se? Schváleno. Osmdesát 84. Kdo je pro? proti, zdržel se to. 86 pro, proti, zdrželi se schváleno, 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 24 kompromis pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní ještě 103. Zkontrolujeme, hlasování je zahájeno. Nyní končím hlasování. A je to schváleno. 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno pět kompromis pět pro, proti, zdržel se schváleno. Pozmě 113, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Budget 3, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Regi 7, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Budget 4, pro, proti, že se schváleno, 333, e, e, kdo je pro, proti, že se schváleno, kompromis 25, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 112, pro, proti, zdržel se schváleno, 111 pro, proti, zdržel se schváleno, Kompromis 6 pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 130, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 131 pro, proti, zdržel se schváleno. 3 pro, proti, zdržel se schváleno. Budget 1, kdo je pro, proti, e, zdržel se schváleno. 128 pro, proti, zdržel se schváleno. Budget 2, pro, proti, zdržel se schváleno. Regi 4, pro, proti, zdržel se schváleno. Budget 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno Schváleno. Reg, regi 2 odpadá. Mm, mm, regi 9 eh, pro, proti. Eh, regi 9. Kdo je pro? Regi 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 129 s otázkou pro ústní odpověď. Ne, úst, <laughs> ústní pozměňovací návrh. Opravuje se paní předsedkyně. Musíme na to odpovědět, takže eh, ten, bylo to požadováno SAD. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Nyní 88, eh, opět eh, s ústní pozměňovacím návrhem panem Pavlem, kdo je pro, eh, proti, zdrželi se schváleno. 91 pro, proti, zdržel se schváleno. 145 pro, proti, zdržel se schváleno. 146, repro pro, proti, zdržel se schváleno. 148, tak um, ústní pozměňovací návrh SED pro, proti, zdržel se schváleno. 147 um, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 149 eh, pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto, 160 pro, proti, eh, zamítnuto, kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. devět pro, proti, eh, zdržel se zamítnuto. 161 eh, ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se schválen. Kompromis 10, eh, kdo je pro, proti, zdržel se schválen. Nyní 293 pro, proti, zdržel se schválen. Kompromis 11, to je pro, proti, zdržel se schválen. Kompromis 12, to je pro, proti, zdržel se schválen. Eh, návrh 191 pro, proti, zdržel se schválen. 193 pro, proti, zdržel se eh, schválen. 194 pro, proti. Ano, je to schváleno. 197, 196, eh, první část, kdo je pro? proti, zdržel se schválen. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Zkontrolujeme druhou část toho pozměňovacího návrhu 196. Hlasování je zahájeno a nyní končím hlasování. Takže 197 k pro, pro proti, eh, zdržel se schválen. 113 eh, kompromisní návrh, kdo je pro, proti, eh, zdržel se schválen. Pozměňovací návrh 206 společně s 207, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 208, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 209, kdo je pro, proti, zdržel se schválen. 210 pro, proti, zdržel se schválen. 212 pro, proti, zdržel se schválil, schváleno. 211 pro, proti, schválen. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? E, zdržel se? Schválen. E, Regi 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis 26. Kdo je e, pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 256 pro, proti, zdržel se schválen, 248 eh, pro, proti, eh, zdržel se, schválen. Eh, zkontrolujeme ještě 248. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to schváleno. 115, kdo je pro? proti, zdržel se schválen, 116 pro, proti, zdržel se schválen, 117 pro, proti, zdržel se schválen, kompromisní návrh 15, kdo je pro, proti, zdržel se schválen, 233 pro, proti, zdržel se schválen, 234 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 239 je zrušena, takže jdeme na kompromisní návrh 16 pro, proti, zdržel se schválen. Myslím, že teď máme 251. Ano, kdo je pro? Proti, zdržel se schválen. Kompromis 17, kdo je pro? Proti, zdržel se schválen. Nyní 18. Kompromisní návrh je pro, proti, zdržel se schválen. Regi 11, kdo je pro, proti, zdržel se schválen. Regi 18, kdo je pro, proti, zdržel se schválen. Jsou poznámky tomu připomínky? Takže 19, kdo je pro? Proti, zdržel se schválen. Budget 9, eh, pro, proti, eh, zdržel se schválen. Hm, pozměňovací návrh 352 eh, pro, proti, zdržel se schválen. Ne, ten odpadl. Takže Regi 2, ten také odpadl. Takže jdeme k 263, kdo je pro, e, proti, zdržel se. E, mohlo by to být zamítnuto, takže to zkontrolujeme ještě jednou tu 263. E, hlasování je zahájeno a nyní končím hlasování. Ano, je to zamítnuto. Takže 264, kdo je pro, proti, zdržel se schválen. 265 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, kompromis 19. Eh, eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. A jdeme ke kompromisu 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 288 pro, proti, zdrželi se. 208, to bylo 287 schváleno, 288 schváleno. Kompromis 27, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. 289, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. 290 pro, proti, zdržel se, musíme to zkontrolovat, 290, eh, ale zahajuji hlasování. Zah- končím hlasování. A je schválen 292 eh, pro, proti, zdržel se, schválen. Kompromisní návrh 21 pro, proti, zdržel se, schválen. Pozměňovací návrh 304, kdo je pro? Proti? Zdržel se schválen. 305. 304 ještě zkontrolujeme. To znamená, kontrolujeme 304, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 305 a 306 společně zahajuji hlasování pro, proti, zdržel se. Musíme zkontrolovat, to znamená 305 a 306 se hlasuje o nich společně. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je, jsou schváleny 307. Eh, kdo je pro? Eh, proti? Zdrželi se schváleno. Eh, kompromisní na 22 pro? Proti? Zdržel se schválen. 311. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 312. Kdo je pro? proti, zdržel se schválen. 313 pro, proti, eh, zdržel se zamítnut. 314 pro, proti, zdržel se schválen. 317. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme to zkontrolovat. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování eh, na 317. Jeden eh, hlas navíc eh, od SAD. Zamítnut. Pokračujeme ke kompromisu 23. Kdo je pro, proti, zdržel se schválen. 332. Kdo je pro, proti, zdržel se schválen. 325. Pro, proti, zdržel se zamítnut. 326 pro, proti, zdržel se Schválen. třicet 334, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Také jsme hlasovali o 335, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 336, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. 337 pro, proti, zdržel se zamítnut, 338 pro, proti, zdržel se zamítnut, 339 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut 340 eh, pro, proti, zdržel se eh, zamítnut 341 pro, Ještě 340 eh, eh, zkontrolujeme. Nyní zahajuji hlasování o 340. Nyní končím hlasování. Ano. Ten byl schválen 31 hlasem, takže nyní 341. Ne, o tom jsme hlasovali, kdo je pro, proti zdržel se zamítnut. 342 pro, proti, zdržel se schválen. 343 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut. 300 Hlasovali jsme o 345C. Nyní kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. 346 pro, proti, zdrží se zamítnut. 347 pro, proti, zdržel se zamítnut. Ještě 347 zkontrolujeme, zahajuji hlasování, eh, končím hlasování a je zamítnut 31 eh, hlasem. Nyní 348 pro, proti, zdržel se schválen. Jdeme nyní k 350. Eh, pro, proti, zdržel se schválen. 351 zdrže, pro, zdržel, proti, zdržel se. Mohlo by to být zamítnuto, takže navrhuji, abychom zkontrolovali eh, hlasováním. Takže kontrolujeme 351. Hlasování je ukončeno a je to zamítnuto. Budget 8, to znamená, že to je 300 pro, proti, zdržel se. Ještě jednou eh, hlasováním rukama, prosím, kde pro, proti, zdržel se, eh, schváleno. 353, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 354 pro, proti, zdržel se schválen. 355 jsme hlasovali, kde je pro, proti, zdržel se schválen. 357, kdo je pro, proti, zdržel, zdržel se ještě zkontrolujeme 357. Hlasování zahajuji a končím hlasování a je to zamít, je zamítnut. Eh, úvodní ustanovení A společně pozna, eh, mm, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnout ještě tu dvanáctku zkontrolujeme. Prosím, otvírám hlasování. Končím hlasování. A je schválen. Třináctka, kdo je pro, proti, e, zdržel se schválen. Budget C, kdo je pro, e, proti, zdržel se schválen. E, čtrnáctka, kdo je pro, proti, zdržel se Schválen 2014 jsme právě hlasovali 24, 15 eh, eh, proti, proti zdržel se schválen, 16 kdo je pro, proti zdržel se schválen, 17 eh, kdo je pro, proti zdržel se schválen. Zkontrolujeme sedmnáctku, hlasování je zahájeno. A končím hlasování. A je to schváleno. E, osmnáctka, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout? Devatenáct, kdo je pro, proti, zdržel se schválen. Dvacet pro, proti, e, zdržel se schválen, 21 pro, proti, zdržel se schválen, 23, e, kdo je pro, proti, zdržel se schválen, 25, e, kdo je pro, proti, zdržel se schválen, 26, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se schválen, 27 kdo je pro, proti, zdržel se schválen, 28, kdo je pro, proti, zdržel se schválen, 29, pro, proti, zdržel se schválen, 30, kdo je pro, proti, zdržel se schválen, 31, pro, proti, zdržel se schválen, 32, pro, proti, zdržel se schválen. 33 eh, s odděleným hlasováním. První část, kdo je pro, proti, zdržel se schválen. Druhá část pro, proti, zdržel se. Druhou část kontrolujeme mm, o 33. Zahoji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 34, kdo je eh, eh, pro, proti, zdržel se schválen, 35 pro, proti, zdržel se schválen, 36 eh, pro, proti, zdržel se schválen, 37 pro, proti, zdržel se schválen, Eh, budget A, eh, bude pro, proti, zdržel se schválen. Budget B, eh, pro, proti, zdržel se schválen. 38 pro, proti, zdržel se schválen. 39 pro, proti, zdržel se schválen. 40 pro, proti, zdržel se schválen. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se schválen ne, pozměňovací návrh A, e, a 9, e, kdo je pro, proti, zdržel se schválen. 11 pro, proti, zdržel se schválen. 4 pro, proti, zdržel se schválen. 6 pro, proti, zdržel se schválen, bych řekla, ale zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 6, eh, hlasování je zahájeno, zaháj, eh, končím hlasování a je to schválen. Sedmička pro, proti, zdržel se schválen a nyní eh, hlasujeme o celém návrhu zprávy eh, s pozměňovacími návrhy a zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. A děkuji vám. A děkuji zpravodaji, všem jinovým zpravodajům za odvedenou práci. A budeme hlasovat o zprávě paní Lory Agie a bude to kompromis 7 na začátek. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6, to je pro, proti, zdrželi se schváleno návrh číslo 36 s ústní úpravou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Budeme nyní hlasovat eh, o takto upraveném návrhu. Zahajuji hlasování pro protokol. Končím hlasování. 39 ku 5 je schváleno. A máme návrh legislativního usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pardon, to mělo být elektronicky. Končím hlasování. A e, hlasování dopadlo výsledkem 40 proti, 40 proti 4 proti. Blahopřejeme paní zpravodajce a samozřejmě i s tím novým zpravodajům. will now vote on, have a single vote. Tak a teď budeme hlasovat a bude to jenom jedno hlasování o Sogorově zprávě. Trojstranná sociální vrcholná sůzka pro růst a zaměstnanost. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to sváno 50 hlasy proti jednomu. To je také výborný výsledek. Děkuji všem. A nyní budeme hlasovat o rozpočtové kapacitě eurozóny. Máte k tomu eh, seznam, takže kompromis A, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 11 <clears throat> pro, proti, zdrželi se, <clears throat> ano, 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Číslo 16 je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale to musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 20 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to skutečně zamítnuto. Kompromis D, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se. Prověříme záhy hlasování, pozměňovací návrh 22. Končím hlasování, zamítnuto. 23, kdo je pro? proti, zdrželi se. Schváleno nyní 24 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část. A to znamená, že budeme hlasovat i o druhé části, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 a 26, že pro, proti, zdrželi se zamítnuto, asi, ale prověříme, 25 a 26. Končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme ještě jednou kompromis E. Končím hlasování. Ano, je to skutečně zamítnuto. E, číslo 27, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 28 pro, uh, Ano, tajná informace. Takže 28, že pro, proti, tam jsme prověřit, 28 zájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se. Opět prověříme za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se asi zamítnuto, takže nikdo neprotestuje, dobře. Tak prověříme, dobře, prověříme 30, 32. Eh, tak eh, první část Dobře, prověříme 31, bylo jasno, závěr hlasování. Prověřujeme hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 31. Končím hlasování a je to zamítnuto. Nyní 32, první část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část odpadá, nyní tedy 33 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 34 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 35 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 17 pro, proti, sedmnáctka, ta se musí prohlasovat. We vote now on amendment. Poznací 17, pan Mesarič, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 37 <clears throat> je tím vyřízen. Nyní 39 pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme 39. Zahlasováním. hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Nyní 48, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověřit 48, zahaju hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Kompromis F. Takže pardon, ještě 40? Ne. Kompromis F přece jen je pro. Proti zdrželi se zamítnuto. tak prověříme ten kompromis F. Prověříme kompromis F. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnu to. Číslo 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme 42. Končím hlasování. Zamítnuto. 41. Tak 41, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme 41, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se Schváleno. Prověříme 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 44. 40.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 and it is carried. Uh, amendment 58. Does 58, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 60, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak, 61, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se schváleno, myslím, ale prověříme 62, zahajuji hlasování. 62 hlasujeme, nyní končím toto hlasování. Zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se schváleno, 66 pro, pardon, ten odpadá. Nyní kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto prověříme, tak kompromis I za hlasování. Kompromis I hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, prověříme 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 69 spolu se 70, 71, 72. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se schváleno, 73 pro, proti, zdrželi se schváleno, 74 pro, proti, zdrželi se schváleno, 75, kdo je spolu se 70, ne, 75 pouze, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 77, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dobře, prověříme kompromis je zájem hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 79 a 80, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme kompromis K, záhově hlasování, končím hlasování, schváleno. Kompromis L, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 90, ne, až 92 s ústní změnou paní Trebesius je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 94 s ústní změnou, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 95 kdo je pro, proti, prověříme 95, zahájí hlasování, Končím hlasováním. Zamítnuto. 96, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska v upravené podobě elektronicky zahájí to. Pardon? Paní, eh, eh, já eh, stahuji své jméno z tohoto stanoviska a budu hlasovat proti. Dobře, budeme, slyšeli jsme vás, ale budeme hlasovat, jak jsem řekla. Zájem hlasování, končím hlasování. Hmm. Okay, and we will put this, uh... A výsledek hlasování eh, bude zapsat do zápisu. To je všechno. Děkuji panu zpravodaji. Děkuji všem. Bylo to komplikované hlasování a je vidět, že Potřebujeme pauzu. Takže já vám přeji pěkné léto a uvidíme se 31. srpna a 1. září, kdy budeme mít eh, hlasování výboru. Ale teď ještě